pokárat. Další oznámení. Pan předseda od eh, skupiny eh, socialistů a demokratů a EKR obdržel několik žádostí o nominace do výborů a také do jedné delegace. Tyto nominace budou zapsány do zápisu z tohoto jednání. Pokud nebudou předloženy žádné námitky do doby schválení zápisu, budou tato jmenování považována za schválena. A nyní, vážení kolegové,